Good afternoon, colleagues. Um, we're going to begin the meeting. Dobré odpoledne, vážení kolegové. Začneme bodem číslo jedna, přijetí pořadu jednání. Chtěl bych ještě k tomuto bodu uvést, že doporučení koordinátoru z 5. října bude ke schválení předložena zítra ve 3 hodiny odpoledne. Ještě jednou to opakuji, závěr koordinátorů z 5. října budou výboru předloženy zítra ve 3 hodiny těsně před hlasováním eh, zítra. Pokud nemá někdo žádné námitky k tomu pořadu jednání, tak ho považuji za schválený. Teď jsme u bodu dvě. Eh, jazykový režim. Bohužel nemáme tlumočení eh, v chorvačtině a irštině, a, a to ani zítra. A písemným postupem také koordinátoři rozhodli o schválení stanoviska formou dopisu a toho výboru pro rozpočet. Týká se to opravného rozpočtu číslo 7 k obecnému rozpočtu na 2015 a také se to týká návrhu mobilizování nástroje flexibility vzhledem k migrační situaci. Berte také na vědomí, že eh, koordinátoři se dohodli, že se bude konat zvláštní společné zasedání výboru pro rozpočet a našeho výboru týkající se migrace a uprchlíků a sice příští týden 19. října od 18.45 do 20.30. Další bod je, jsou mezinárodní dohody, informace pro parlament vzhledem článku nebo eh, na základě článku 218 smluv. Tady bych vám chtěl říct, že jsem dostal návrh rozhodnutí rady jimž by se eh, měl založit společný výbor mezi Evropskou unii a Kapverskými ostrovy pro umožnění eh, krátkodobých eh, víz občanů Kapverské republiky a Evropské unie. A na závěr chci ještě připomenout všem kolegům, že hlasování by mělo začít zítra ve tři hodiny až do páté hodiny, takže prosím, nezapomeňte zítra na své hlasovací karty. A teď se dostáváme k bodu číslo 3, což je eh, právní pomoc podezřelým a obviněným z trestných činů zbavených svobody a právní pomoc v řízení týkající se evropského zatýkacího rozkazu. Tady máme eh, z pana zpravodaje Denise de Jonga. Tento návrh se týká směrnice o právní pomoci pro podezřelé nebo obviněné osoby, které eh, byly zbavené svobody. Eh, víme, že se 29. Eh, září konal druhý trialog a já bych tímto chtěl dát slovo panu Dejongovi, aby nás informoval o průběhu tohoto jednání. Ja, we hebben tři minuty, dus ik zal het kort houden. Maar het kan ook wel kort, want... Děkuji, pane předsedo. Máme jenom 10 minut, takže to budu... Eh, to všechno uvedu velmi stručně. Nebylo to ani tak těžké, protože k žádným velkým změnám nedošlo, takže ani nevím, nebo nemám toho tolik co říci. Všichni víme, kde vězí problémy u tohoto tématu. Jde o to, jestli ta směrnice má eh, zavádět dalekosáhlé změny. A jestli je například potřeba, aby člověk byl formálně zatčen předtím, než má nárok na právní pomoc, anebo jestli je má ve všech případech, kdy směrnice to tak stanoví a jak je vztah k ostatním eh, legislativním nástrojům. Rada se eh, s námi v tomto liší v názoru. Chtějí eh, zavést další omezení těch možných situací, kde by mohlo dojít k omezení svobody. My jsme měli tady výměnu názoru o těch technických aspektech to jsme víceméně vyřešili. A teď bychom se měli věnovat dalším problémům. Budeme doufat, že rada v tom bude flexibilní, ale jak to vypadá eh, dnes, tak eh, největší problém spočívá v těch sporech o rozsahu působnosti. Komise již naznačila, že chápe postoj parlamentu o tom, jaká je kvalita poskytované právní pomoci, nejenom ta kritéria pro její udělování. To se objevilo už v závěrech našeho výboru. Komise se také nestaví proti tomu, aby se převedly ty dosavadní odkazy na legislativní nástroje do nové směrnice a na posledním trialogu jsme se také zhodli na tom, že Rada bude muset jasně popsat problémy, které má s rozsahem působnosti, který navrhujeme my. Jestli v tom jsou nějaké právní argumenty, nebo je to věc čistě nákladů. Předsednictví to má prodebatovat se členskými státy a na základě toho předložit materiál, který to bude zhrnovat. Potřebují na to více času, jsme plánovali mít další zasedání trialogu příští týden 20. října, ale na základě žádosti Lucemburského předsednictví tato schůzka byla e, zrušena a pravděpodobně se bude konat až v listopadu. Asi dává smysl e, této žádosti e, vyhovět, a to proto, že potřebujeme mít jasný materiál, který zhrne postoje členských států, protože nechceme pouze opakovat to, k čemu došlo na těch prvních dvou schůzkách. Chci ještě říct, že spolupráce s těmi zpravodaji byla velmi dobrá. Drželi jsme se dosavadního postoje parlamentu, neslyšeli jsme žádný názor od rady, proč bychom se od toho měli odchýlit, takže na tom dále trváme, budeme to tak dělat i nadále a musíme si počkat na další kroky rady, potom se těmi zpravodaj to zvážíme, uvidíme, eh, co z toho vyplyne. Avšak až dosud. Eh, ale mě bychom také uvědomit, že to příští předsednictví bude mít Nizozemsko. Nizozemsko eh, vždycky zaujímalo velmi zdrženlivý postoj k, tomu, k této směrnici a k tomu, co my bychom z té směrnice rádi viděli. A potom nastoupí další členský stát jako předsednický, který se o to téma nezajímá vůbec. Takže by bylo nejlépe, kdyby se nám dosáhlo, kdyby se nám podařilo dosáhnout toho přijetí ještě v průběhu tohoto roku, předtím, než nastoupí Nizozemsko. Thank you very much, Mr. Děkuji vám, pane De Jongo. Hlásí se někdo o slovo? Pan Michel? Oui, monsieur le président. Ano, pane předsedo. Já budu velmi stručný. My si, já si myslím, že nadále prostě musíme pokračovat, aniž by ta směrnice byla zbavena veškerých přidaných hodnot Evropské unie. Měli bychom být koherentní, protože toto je další bod budování evropského trestního světa. To znamená, že bychom měli trvat i na tom vlastně předběžném opatření a je to důvěra, která, kterou tady musíme splňovat a za druhé podstatě by bylo naprosto nepřijatelné, aby osoby, které nemají dostatečné prostředky, by neměly mít přístup k advokátovi ve chvíli, kdy jsou stíhány. A naše pozice musí zajištit nestranost přístupu k právnímu aspektu. Musíme tedy hájet všechna práva a rada by v tomto měla být daleko jasnější. Čili to je to, co v podstatě konsoliduje právo na obranu a obhajobu a my bychom, nebo navrhuji, abychom byli opravdu velmi, velmi zřejmě, nebo jasní v tomto, v tomto směru a řekli jasně naše priority. Děkuji. Já jsem uh, měl zmínit, že jste s Fraudajem a teď má slovo uh, další, další stínová zpravodajka paní Sipo. Já si velice vážím práce, kterou dělá Denis společně se stínovými zpravodaji, i co se týče trialogu s radou. Plně ho podporuji v tom, že potřebujeme doporučení v tom smyslu, aby to mělo širší působnost. Eh, co se týče práv občanů, o tom vždy jednáme s radou, tak je velká diskuse o nákladech. Co se týče jiných věcí, tak tam prostě vynakládáme miliony v klidu. Takže bychom eh, měli jasně říci, že eh, máte tedy právo na, eh, eh, tedy eh, na přístup právníkovi, ale pokud za to nemůžete zaplatit, tak nemáte toto právo. Takže to je jasné, jasný postoj. Pokud dojde ke kompromisu, potřebujeme argumenty, slyšet argumenty od rady a zatím jsme neslyšeli, proč nejsou schopni trošku se posunout. Takže máme silnou pozici, kterou zachováme a doufejme, že rada přijde s něčím, Ehm, konkrétnějším, proč mají jiný názor, abychom měli, mohli vést hlubší debatu v budoucnosti. Zatím se tedy budeme držet stínov, eh, naší eh, pozice od stínových zpravodajů. Denis, něco k tomu? Jenom velmi stručně, pane předsedo. Jsem velmi spokojen. Jsem rád za podporu stínových zpravodajů i těch, kteří tu dnes nejsou. A no, myslím, že jsme vytvořili dobrý tým díky této jednotě. Je skutečně možné navázat v té práce, uvidíme, jak to půjde v listopadu a doufám, že taky budu mít lepší zprávy pro vás. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Přejdeme kolegové k bodu čtyři, to je rozsudek ve věci Maximiliana Šremce versus komisař na ochranu údajů, to je ten případ bezpečného přístavu. Nyní vyslechneme právní službu, aby tedy eh, prezentovali svůj názor k rozhodnutí soudního dvora z 6. října. Dám slovo panu Kajolovi. A pardon, je to pan Mir. Máte slovo. Děkuji. Myslím, že teď všichni známe výsledky toho případu. Eh, minulý týden Soudní dvůr ve velkém tribunálu rozhodl, že rozhodnutí Komise o bezpečném přístavu je neplatné. Také interpretoval směrnici 9546 o ochraně osobních dat v tom smyslu, že orgány na ochranu dat musí mít vždy možnost to vyšetřovat. Já stručně schrnu tento případ a pak se k tomu vyjádřím co do obsahu toho rozsudku. Takže jak asi víte, týká se to transferu osobních dat z Evropy do USA. Max Schrems je Rakušan a požádal irské orgány na ochranu údajů, aby vyšetřovali jeho tvrzení, že dochází k transferům dat do USA, které nejsou bezpečné, po odhalení Snowdena. Irské orgány odmítly vyšetřovat tuto věc a tvrdili, že komise již rozhodla ve svém rozhodnutí o bezpečném přístavu, že transfery do USA jsou bezpečné, protože je dostatečná ochrana ve smyslu významu té směrnice. Pan Schrems to spochybnil eh, u irský, obrátil se na irské soudy, dostal se až k nejvyšší k vysokému soudu v Irsku, soudce se obrátil na soudní dvůr v tom e, s otázkou, jak tedy interpretovat tu směrnici ve smyslu charty. A proto vznikl tento případ. Irský soudce ve skutečnosti ne, nežádal Evropský soudní dvůr, aby rozhodl o platnosti rozhodnutí o bezpečném přístavu. Nicméně soud to nakonec udělal se rozhodl, že to udělá a já vysvětlím, proč dospěl k tomu závěru, tedy vlastní um, iniciativy. Vysvětlím tedy, proč se toho také účastnil Evropský parlament. Parlament dal um, komentář, podal připomínky k tomuto případu. Váš eh, výbor nás přitom podpořil. Parlament tedy do toho vstoupil, aby tato směrnice byla správně interpretována ve světle charty. Soud interpretoval tu směrnici jako, mm, že je v souladu s chartou. Není pochyb o tom, že ta směrnice by eh, neodpovídala chartě, takže soud neposuzoval tedy, zda směrnice odpovídá chartě. To ano. A protože odpovídá té chartě, tak rozhodnutí komise musí být prohlášeno za neplatné, protože soud dospěl k závěru, že rozhodnutí komise neodpovídá ani směrnici, ani chartě. Obecně je zjevné, že tento případ vznikl pouze proto, že jednotlivec, individuální občan tedy tuto otázku otevřel, kdyby se neobrátil na příslušné jirské orgány, aby to vyšetřili, a mě to neodmítli vyšetřovat, tak kdyby to e, ne, e, kdyby se neobrátil na jirské soudy, tak bezpečný přístav by stále byl platným rozhodnutím. Irský soudce, který to měl, se rozhodl e, obrátit se na soudní dvůr. Soudce Hogan nemusel toto udělat, ale učinil to. Je jasné, že pro irské soudy to bylo důležité téma, a zasloužil si okamžité řešení soudním dvorem. Takže nejprve bychom měli eh, poděkovat panu Šremcovi a pak také jirskému soudu, že, že to otevřel, že to poslal k soudnímu dvoru, že máme toto dnešní rozhodnutí. Evropská komise a irské orgány na ochranu dat neselhaly při ochraně základních práv. Soudy musely Mm, do toho vstoupit, aby chránili práva občanů a to je eh, v této souvislosti bychom se na to měli dívat. Evropský parlament sehrál pozitivní roli v tom, že prosazoval to, že všechna pravidla evropského práva, ať jsou to směrnice, rozhodnutí komise, eh, musí být interpretovány v souladu s chartou. A tím se dostávám k prvnímu věcnému bodu toho rozsudku, který je asi nejdůležitější jedna věc stojí za připomenutí v argumentaci soudu, že to je všechno založeno na chartě a je to jednoduché tvrzení, ale v oblasti evropského práva základní práva v chartě musí vždy být respektována. Všechna pravidla evropského práva, včetně směrnice a rozhodnutí, musí být interpretovány ve světle charty. Pokud některé pravidlo není v souladu s chartou, tak ho e, soud zruší a to se stalo. Eh, soud shledal, že směrnice je v souladu s chartou, takže nespochybnil eh, platnost směrnice, ale shledal, že rozhodnutí komise o bezpečném přístavu není v souladu ani s chartou, ani se směrnicí, pokud je správně interpretována ve světlu charty, a konstatoval, že rozhodnutí o bezpečném přístavu neplatí je, eh, když tedy řekneme, že charta platí, tak další otázka je, jaká úroveň ochrany, jakou úroveň ochrany zajišťuje. Soud řekl, že charta i směrnice mají za cíl dosáhnout vysoké úrovně ochrany, což je asi klíčové v celé argumentaci soudu. Hledají vysokou úroveň ochrany. Vysoká úroveň ochrany nejenom v rámci Evropské unie, ale i mimo Evropskou unii. To znamená, že když se data převádějí z Evropy ven, tak třetí země může poskytnout adekvátní úroveň ochrany pouze pokud i v té třetí zemi je vysoká úroveň ochrany. Soud vysvětluje, že třetí země však nemusí zajistit identickou úroveň ochrany. Takže flexibilita tam je Třetí státy mohou mít jiné způsoby, jak chránit data. I programy self-certifikace, eh, jako je v rozhodnutí eh, Safe Harbor v USA, je teoreticky akceptovatelné. Nicméně soud tvrdí, že úroveň ochrany, která eh, by měla tady být, měla, aby byla vysoká, tak třetí země musí poskytnout adekvátní och, úroveň ochrany. Dále, právní řád té země musí zajistit tu úroveň ochrany. Musí mít domácí vnitrostátní právo nebo mezinárodní závazky, které zavazují veřejné orgány v dané zemi. Nestačí, aby soukromé firmy na sebe vzaly určité závazky. To je málo. A to je jeden z hlavních důvodů, proč ten soud dospěl k závěru, že Eh, ten bezpečný přístav, ten program samotný není adekvátní. Tím se dostávám k důvodům, proč eh, soud deklaroval rozhodnutí eh, Safe Harbor neplatné. Proto, že soud se domnívá, že toto nebylo rozhodnutí o adekvátnosti ve smyslu směrnice. Jak řekl soud, Rozhodnutí o adekvátnosti musí být založeno na tom, že právní řád dané země musí poskytovat adekvátní ochranu. Komise toto nepotvrdila ve svém rozhodnutí, že právo nebo právní řád Spojených států poskytuje adekvátní ochranu. Jenom mluvili o, o tom samocertifikačním programu. Takže z tohoto důvodu Safe Harbor byl prohlášen za neplatný. Ale soud se neomezil jenom na toto zjištění zašel ještě dál. E, velice, poskytl velice užitečná doporučení, která budou platit ve všech případech, především mm, co se týče dvou principiálních prohlášení, které ukází, jak to bude fungovat do budoucna. Za prvé, soud abstraktně konstatoval, že legislativa nemůže efektivně e, povolit nebo umožnit masový dohled. A tady nemluvím o legislativě v třetí země. Východisko je, že legislativa v Evropské unii nikdy nemůže uh, upravovat nebo umožňovat masové sledování občanů. To, uh, takhle to soud přesně neformuloval, ne, uh, ale generální advokát to podobně formuloval. Soud jasně definoval podmínky, o kterých mluví konkrétně. Přístup obecný ke vš- veškerému obsahu elekt- veškeré elektronické komunikace. To je masový dohled, to je extrémní situace. A ten argument zní, že pokud to není možné v Evropské unii, na evropské úrovni, ani ve nějakém členském státu, takto extrémní masový dohled, tak to nemůže, tak nemůže být možné, aby třetí země poskytovala adekvátní ochranu, pokud tam obecně existuje takový dohled, který se týká obsahu komunikací. E, soud konstatoval, že toto porušuje chartu, protože to vlastně ovlivňuje nebo zasahuje věcnou podstatu práva na soukromí, takže to není akceptovatelné za žádných okolností. Další princip právo na efektivní mm, právně upravné prostředky. A tady soud konstatoval, že charta dává právo na mm, právně opravné prostředky a pokud mm, to podle tohoto rozhodnutí nejsou právné prostředky, tak to v podstatě narušuje e, podstatu práva na opravný prostředek. Takže to jsou dva důvody, proč ten soud konstatuje, že třetí země nemůže, nemohla v principu poskytnout adekvátní ochranu, buď tím, že eh, legislativa povoluje takovou, takový masový dohled, a nebo tam, je, ne, tam neexistují právní upravné prostředky pro evropské občany. To jsou tedy eh, relevantní principy do budoucna. Nebo budou mít význam v budoucnu. Další věc, která je důležitá, je otázka interpretace směrnice. Tady soud jasně řekl, že tato směrnice v žádném případě neříká, že komise může omezovat eh, pra, eh, pravomoci orgánů na ochranu dat. Eh, soud říká, že evropská legislativa komisi takovou tu pravomoc nedala. Takže když komise dala články do rozhodnutí o Safe Harbor, které efektivně omezují pravomoci orgánů na ochranu dat, tak překračilo své pravomoci, to, což byl další důvod, proč rozhodnutí Safe Harbor bylo shledáno neplatným. Orgány na ochranu dat musí mít právo vyšetřovat podobná tvrzení a soud dodal, že pokud shledají, že je problém s transfery do třetí země, pak tento orgán musí mít možnost dát případ k nitrostátnímu soudu a požádat ho, aby se odvolal dál. Což se, čím se dostáváme k podobné situace, kdy sou, Evropský soudní dvůr mohl deklarovat rozhodnutí komise za neplatné. Pravděpodobně máte hodně otázek, takže já tímto skončím a rád odpovím na vaše další otázky. Děkuji vám, pane Moore. Já bych teď chtěl poprosit komisi, aby nám řekla, jak se chystá vyhovět tomuto rozhodnutí soudního dvoru a také eh, bych vám chtěl říci, že komisařka Jourová by měla přijít na naši schůzi. Já jsem jí to v pátek řekl, že by bylo dobře, kdyby co nejdříve přišla, a to před plný výbor, ne pouze před koordinátory, aby nám vysvětlila, jak komise se chystá vyhovět tomuto rozhodnutí to tady říkám na úvod, než položíte svoje první otázky v této prvotní fázi, ale asi bychom se měli zaměřit na plány komise v této věci. Nejprve tady dáme slovo těm členům, kteří už eh, požádali o slovo, potom dáme slovo komisi a radě a potom ještě zástupci právní služby, ale každý eh, samozřejmě už se mohl seznámit s obsahem toho rozhodnutí, parlament tom byl také zapojen, takže zaměřte se na ty vaše hlavní politické argumenty, spíše než ty právní. Jan Albrecht jako první. Děkuji. Já bych se chtěl připojit k těm poznámkám právní služby ohledně toho práva žalovatele stěžovatele, který eh, skutečně vyvinul nesmírné úsilí a podařilo se mu dosáhnout tak důležitého rozhodnutí pro nás, pro všechny spotřebitele na vnitřním trhu. Protože bez něho bychom pořád neměli zajištěna určitá základní práva. A tak to trvalo už 15 eh, let. A proto je důležité poukázat na to, že něco tady moc dobře nefungovalo. Protože pokud soudní dvůr musí vydat rozhodnutí, kde v podstatě je po 15 letech existence spochybněn celý ten program Safe Harbor, tak to asi nevrhá úplně nejlepší světlo na Evropskou komisi. Podle mě teď na Evropské komisi, aby také sama uznala, že něco, co bylo v rámci jejich kompetencí, se nepodařilo. A to nelze napravit nějakým rychlým, jednoduchým řešením. Komise by rozhodně eh, měla také uznat, že soudní dvůr se vyjádřili k právnímu řádu Spojených států s tím, že ten nezajišťuje dostatečně vysokou ochranu ve světle této směrnice. A přitom někteří pořád ještě říkají, že bychom mohli jenom pouze vylepšit eh, program Safe Harbor, ale jak můžeme zajistit, že komise nějakým svým zázračným rozhodnutím vylepší právní řád Spojených států. To prostě není možné. Tečka. A to je všechno, co eh, je potřeba říct, k tomu rozhodnutí soudu. Nemůže žádný vylepšený program Safe Harbor v tomto právním prostředí fungovat. To je hlavní sdělení a myslím, že je potřeba, aby se za to postavila Evropská komise a to hned od začátku. Aby to říkala našim partnerům ve Spojených státech, že teď budou muset svůj úkol splnit. I oni teď je míč na jejich straně hřiště a není tady žádný způsob, jakým by evropští zákonodárci mohli tu situaci sami napravit. Ale je to je teď na řadě americká vláda, která musí prokázat, že nabízí ekvivalentní míru ochrany eh, osobních dat v jejich právním řádu, a to i pro evropské občany. Bez toho prostě není možné vydat žádné jiné rozhodnutí, které by zajišťovalo nebo říkalo, že Spojené státy zajišťují podobnou ochranu jako naše směrnice z roku 95. Musím říci, že ta první reakce Evropské komise na rozhodnutí soudního dvora byla spíše zklamáním. Myslím, že jsou zklamáni i spotřebitelé, Nejde jen o to, že je evidentní, že pro jednotlivce je to velmi náročné zahájit celý takovýto soudní eh, případ. Eh, musí se všechno přeložit, protože se obrací na jiný stát, musí si zaplatit právníky, ne soudce, ale právníky eh, na to obhajobu a potom se musí obrátit i na soudní dvůr v Lucemburku. A potom, aby ten výsledek nebyl brát vážně, to e, e, rozhodně není správné. Musí to být bráno velmi seriózně a musíme akceptovat, že eh, dokud se nepodaří změnit smlouvy, a já bych měl spoustu přání, jak by se smlouvy měly změnit, tak asi se shodneme, že není realistické očekávat, že by se to podařilo změnit, tak aby to najednou vyhovovalo. Děkuji. Další eh, má slovo Cornelia Ernst. Děkuji. Myslím, že teď dělat nic jiného, než poděkovat tomu rakouskému studentovi eh, Maxovi Šremsovi, který uvedl věci do pohybu. To je první věc, které je potřeba říci. A teď také zjišťujeme po vynesení tohoto rozhodnutí, že tedy irský nejvyšší soud musí jednat a je také důležité, abychom eh, přesně věděli, jaké budou právní účinky tohoto rozhodnutí. A vidíme, že evropská data nejsou dostatečně chráněna ve spojených dátech a pokud by to mělo být ještě dokonalejší, ještě vylepšenější, tak ten problém pořád přetrvává v tom, že na základě eh, jakési zajišťování národní bezpečnosti ty, ta evropská data se musí předávat dál jejich orgánům a v tom je ten největší problém, který je teď potřeba řešit a v tom smyslu máme otázku na právní službu. Jaké je tady východisko? Bude potřeba otevřít eh, asi novou debatu o národní bezpečnosti, protože jde o ty zákonné předpisy ve Spojených státech a e, na základě nich prostě evropská data ve Spojených státech nebudou moci nikdy být bezpečná. Potom je potřeba říci, že Safe Harbor končí, nemá cenu o tom e, více diskutovat, e, bylo to prohlášeno za neplatné, tady ta směrnice, nepotřebujeme žádné, žádnou další úpravu, kde bychom stanovili nějaká pravidla která mají platit eh, pro evropská data mimo Evropskou unii. A potom mám ještě třetí eh, bod nebo otázku, kterou bych chtěl položit. Eh, jde tedy o adekvátní míru ochrany a víme, že existují různé smlouvy a dohody, kde se hovoří o tom adequacy, kde je potřeba tedy posoudit, jestli v tom třetím státě je ta ochrana dostatečně adekvátní. A pro mě je teď nejasné, do jaké míry to lze poměřit a kontrolovat, jestli tomu tak skutečně je. Jestli je tedy možné to přeskoumat, jakým způsobem, jaké právní postupy proto jsou, anebo tento rozsudek i to e, už řeší. To si myslím je v tomto případě také relevantní, když e, máme hovořit o tom, jaké to bude mít dopady další na té stávající dohody a smlouvy, které Evropská unie má. Děkuji, Sofie Intervelt. Děkuji, pane předsedo. posledním týdnu jsem měla příležitost se setkat eh, s mnoha eh, rozčilenými a panikařícími reakcemi na to rozhodnutí soudního dvora, ale přitom víme, že ten soudní dvůr dělal svou práci, protože má dbát na dodržování práva. Pokud někdo byl tím překvapen, tak v posledních 15 letech asi bydlel někde v jeskyni, protože program Safe Harbor eh, byl eh, terčem různých útoků už velmi dlouhou dobu. A také ten argument, že teď někdo potřebuje spoustu času na to, aby eh, se dokázal promyslet, jaké ty dopady toho budou, i to je podle mě přehnané. I mě by ale zajímalo trochu více o těch implikacích pro naši skupinu ALDE, Eh, my jsme se rozhodli tedy, že napíšeme dopis eh, komisařům eh, Jourové a Lopusovi, protože nás zajímá, jaké to má dopad například na pravidla pro zadávání veřejných zakázek, pro údaje PNR, protože těch veřejných zakázek je například i pro informační a komunikační technologie, které se pořizují od jednot, A potom také jde o to, eh, jaké postavení budou mít národní soudy při eh, tom, těch, těch programech masového sledování. Či já mám pocit, že tady několik členských států, které v žádném případě nenaplňují ty požadavky, které tady vytyčil soudní dvůr. Ani ty návrhy komise z minulého týdne, které by měly nahradit safe harbor, eh, i ty jsou bezpředmětné, protože pokud něco mohlo nahradit safe harbor, tak to mohli udělat v těch uplynulých 15 letech. To evidentně vůbec není žádná alternativa. My tady bychom si nejprve měli udělat obrázek o tom, jaké budou plné dopady a implikace tohoto rozhodnutí a potom, co s tím budeme dělat. Potřebujeme rozhodně nějaký nový režim, můžeme tomu říkat jakkoliv, Safe HB+, Plus, mě je to úplně jedno, ale myslím, že další řečníci už tady také řekli, že v tom rozhodnutí je jeden klíčový prvek a sice to, že evropské orgány také musí něco, pardon, americké orgány s tím také musí něco dělat. Problém je v tom, že transatlantické vztahy Eh, si jaksi vyžadují jiné standardy z různých politických důvodů, možná, že v některých případech je to oprávněné, ale není to asi správný argument pro soudce, protože soudce přeskoumává pouze zákonnost eh, nějaké věci. A tomu se nemůžeme vyhnout. To, jestli někdo bude aplikovat rozhodnutí soudu, to není eh, možnost, to je povinnost. Takže pokud chceme i nadále předávat data přes Atlantik, a to chceme, protože nechceme bránit rozvoji internetu, nechceme protekcionismus, nechceme se odříznout od všech těch výhod, které nám přináší otevřený internet a otevřená ekonomika, tak to ale znamená, že i americká strana musí ukázat, že o to má zájem a bude s tím muset něco dělat. Máme společné hodnoty, aspoň to pořád říkáme, tak bychom to také měli ukázat, že něco společného skutečně máme. A třetí bod, pane předsedo, toto není jenom Eh, jedno eh, jediné rozhodnutí eh, soudního dvora. Tady jde také o kvalitu přijímané legislativy. Máme dokonce komisaře teď, který má na starosti dobré zákony. Možná, že bych konečně s tím měl začít. A to proto, že Safe Harbor, jak všichni věděli, byl velmi chybný Nešlo o to, že ten se o tom rozhodl minulý týden. My, my jsme už dlouho věděli, že to je mrtvý kůň, kterého někdo na nohy nepostaví. A už několikrát jsme na to poukazovali. Stejně tak eh, uchovávání dat. I v, tom, eh, v této oblasti tady byla špatná legislativa a mnoho z nás, zejména naše politická skupina, která tehdy proti tomu hlasovala, tak jsme věděli, že ta legislativa je prostě špatná a neprošla by žádnou zkouškou. A je tady několik dalších eh, případů, kde eh, existuje špatná legislativa a eh, špatný, špatný systém vynucování, například ty dýzlové motory. Tady také je to nepřiměřené nepřiměřený systém kontroly a vynucení. FIFA, to je možná úplně jiná věc, ale i tady jde o to, že se neaplikují pravidla. Máme pravidla proti korupci, máme jakousi protikorupční strategii v Evropské unii. Znamená to, že to, to nedá aplikovat na FIFU, celou dobu to máme pod nosem a potom to musíme vždycky nechat na soudcích, velmi často někde mimo Evropskou unii, aby to všechno dali do pořádku. Takže se na tuto otázku musíme také podívat eh, z pohledu kvality legislativy, jejího vynocování a jaký máme systém eh, zprávy v Evropské unii. A na závěr chci ještě říci, pane předsedo, že teď to nemůžeme nechat na těch statečných, odvážných jednotlivcích, aby Eh, eh, vznášeli tyto stížnosti, aby se obraceli na soudy. Nemá cenu jenom ukazovat na komisi a na radu, ale měli bychom se také pořádně podívat na zákony, které tady přijímá. přijímáme. I my máme povinnost přijímat legislativu, která bude dostatečně eh, robustní a bude odpovídat těm základním právům. Děkuji. Bylo by dobře, kdybyste trošku eh, dbali na čas. Já vím, že toto je velmi zásadní rozhodnutí, ale tolik času zase nemáme. Chtěl bych ještě eh, poukázat eh, na to, co říkala Sofín Welt a tedy, co s tím komise bude dělat. My jsme ve Štrasburku minulý týden, nebo minulý týden zasedalo kolegium komisařů jak víte, tak se to dotýká několika komisařů, tedy tím pádem i několika výborů. My už jsme to nadnesli jako téma s tím, že to je multidisciplinární otázka. A nejenom, že sem přijde paní Jourová, ale i další komisaři, kteří eh, jejich kompetenci to také dotýká. I těm jsme dali jasně najevo, že bychom byli rádi, kdyby za námi přišli, abychom s nimi mohli o tom diskutovat a dali jsme jasně najevo, že chceme velmi naléhavě nějaké řešení. Další na řadě je zpravodaj této směrnice. Děkuji. Paní Lauristin. Ano, eh, je možné teď o tom hovořit jako o revoluci v myšlení, o tom, eh, jak se to bude v budoucnosti asi eh, muset řešit. A také chci říci, že nemá cenu se jenom dívat na Ameriku, jak teď říkala Sofie. Já si vzpomínám na jeden vtip, kdy Američan říká, že Eh, my jsme svobodná země, u nás můžete prezidenta kritizovat eh, každý den. A ten Rus říká, my jsme také svobodná země, u nás také můžete každý den kritizovat amerického prezidenta. Eh, měli bychom si tedy dát problém, tedy pozor na to, že tady řešíme ochranu osobních údajů, ochranu soukromí, lidská základní práva, zájmy podniků a potom také národní bezpečnost. Všechno se to odehrává v tomto trojuhelníku. Nejde jenom o vztah mezi státy, ale i v rámci jednoho státu. A teď eh, jsme od soudu dostali velmi důležité, eh, důležitou, důležitý signál, že ty věci musí být všechny v souladu. Musím si říct, že v té digitální oblasti čím dál tím více stoupá role Číny a Ruska. A jejich určitě působení je mnohem horší než eh, Američanů, takže i tady bychom předtím neměli zavírat oči. A v tom smyslu je to možná určitý začátek revoluce v té uvažování o těchto důležitých věcech, jako je ochrana osobních údajů. Děkuji, pan Bony. Uh, I will speak in Polish, I'm sorry. Já budu mluvit polsky. Myślę, że e, orzeczenie Trybunału trzeba potraktować jak. Podle mého názoru by to rozhodnutí soudu mělo být považováno za, jaké, za jakýsi katalyzátor, díky kterému teď e, budeme hledat správné řešení. Měli bychom asi požadovat ekvivalentní ochranu od e, Spojených států, tedy my jako parlament, ale také komise. Je to naší povinností. Komise vede rozhovory se Spojenými státy o programu Safe Harbor, ale také o, tam, o té zastřešující dohodě. Takže je evidentní, že američané budou muset tento problém také řešit. A Janovi chci připomenout, že během našich rozhovorů ve Washingtonu jsme hovořili o té potřebě změnit americkou legislativu ohledně ochrany soukromí. Takže možná, že nějaký přátelský dopis bychom, nebo komise by měla poslat americké straně, kde bychom našem partnerům vyslali signál, aby si uvědomili, že i oni musí něco dělat, aby tento problém řešili. A dále Jde o to, že to předávání dat podléhá určitým podmínkám a musíme si tady uvědomit narůstající roli národních eh, inspektorátů na ochranu osobních údajů. Znamená, že bychom měli požádat i evropského inspektora na ochranu osobních údajů, aby provedl nějaký přeskum kompetencí a pravomocí eh, těch národních orgánů, protože je možné, že v některých členských státech je národní inspekce možná mají více nebo méně možností, jak ta data chránit. Takže se to asi liší stát od státu. A dále bych chtěl požádat, aby během trialogu o nařízeních o ochraně osobních údajů, abychom se neustále, neustále ptali, jestli ten současný návrh odpovídá těm požadavkům soudního dvora. Vzhledem k tomu, že program Safe Harbor už fakticky neexistuje, bude to vyžadovat nějakou korekci a k tomu bychom tady měli společně dospět. Děkuji, paní Spinelli. Grazie, prezidente. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, za slovo. I já jsem velmi překvapena tím překvapením po rozhodnutí soudu, proto, které to vyvolalo, protože to je skutečná revoluce v digitálním právu, v v Itálii například již 15 let, o tom hovoříme. Vypracovali jsme nedávno chartu digitálních práv a dnes v podstatě mohu říci, že soudci nám přispěchali na pomoc, podpořili několik statečných občanů. Pan Schrems nebo pan Slouden obdobně, kteří podstatě nás rozhýbali. A tyto lidé nás eh, také tlačí k tomu, že se dopracováváme k lepším zákonům. Takže tito soudci a tito obyvatele jako Šrems a další nás zachraňují před nechráněnými nebo nechráněným zasíláním dat. Já také chci zmínit eh, u tohoto rozsudku skutečnou revoluci, protože ono to přichází po dalších dvou rozsudcích, které se také týkaly ochrany, ochrany dat a práva na zapomnění. I když tato samozřejmě revoluce, a tato revoluce musí samozřejmě mít vliv i na další jednání, na další akt, ať už jde o TISu, PNR a další. A myslím, že bychom měli mít nějaký digitální HBS korpus k digitálním právům. Co se týče komise, tady bych ráda zmínila dva body. Bude to asi rozhodnutí, jednak to bude rozhodnutí komise v tom smyslu, že tato rozhodnutí samozřejmě nemohou bránit vnitrostátním šetřením, nemají tedy dostatečnou kompetenci na omezení činnosti vnitrostátních orgánů. Často v těch jednotlivých státech je možnost mít jaksi lepší systém pro ochranu dat. A druhá věc, kterou chci říci, veřejnoprávní podniky v Americe, ve Spojených státech. Těch se vlastně to rozhodnutí soudu netýká, protože na ně se to, tento rozsudek nevztahuje. Čili veřejné podniky nemusí brát v úvahu principy rozsudku Evropského soudu, pokud to jde proti státní bezpečnosti, čili si mohou schromažďovat data, jak budou chtít i nadále. Spolupráce byla dobrá a děkujeme za toto upřesnění o úspěších, kterých jsme dosáhli. Občas samozřejmě s parlamentem, mezi parlamentem a komisí trochu chyběla komunikace, ale tady z tohoto místa bych ráda poděkovala panu předsedovi za to, že tolik zdůrazňoval význam spoli, spolupráce mezi námi a Evropskou tohoto výboru a komisí. Děkuji, to jste řekl velice eh, dvořile. Budeme se tomu muset věnovat. Um, za chvilku jako další má slovo paní Sipl Berget. Já budu stručná. Nejprve chci říci, že velice oceňuji rozhodnutí soudu. Současně ale otevírá spoustu otázek. První otázka, proč bylo nutné, aby Max Schrems a irský soud e, musel jednat, aby nakonec Evropský soud rozhodl. Proč to vůbec bylo nutné, nutné. Už leta říkáme komisi, že Safe Harbor není žádný bezpečný přístav pro data, pro ochranu soukromí. A občané se mě ptají, takže jak to, že byste nešli k soudu? My jako parlament bychom neměli takto pracovat, aby pokaždé, když máme nějaké obavy, tak bychom to měli být my, kdo se obrací, obrátí na soud. Komise by měla nás a naše obavy brát vážně. Už před eh, lety mohlo být přijato podobné rozhodnutí. Také jsem trošičku zmatená, trošku mě irituje, že nejenom v USA se to děje, nejen proto, že se soukromí nebere vážně, ale myšlenka nebo zmínka národní bezpečnosti je Eh, považována za záminku, za výmluvu, eh, protože je možné dělat s daty cokoliv. A tady musíme jednat jako Evropská unie. Takže je tady hodně otázek. Za prvé, co to znamená pro Safe Harbor a pro výměnu dat? Za druhé, jaký vliv můžeme mít na USA, aby změnili svůj právní řád? a jakou kontrolu máme nad tím, zda certifikace skutečně jsou brány vážně a zda ta data jsou bezpečná. Co to znamená pro jiné dohody, které máme s USA? A velice obecně, jak můžeme zajistit, že se přistávající legislativě a budoucí legislativě nejenom tento parlament, ale také rada a komise berou chartu vážně a zajistí, aby eh, abychom my, abychom se nemuseli stále obracet na soud, ale abychom jako legislativa dělali dobrou legislativu. Eh, děkuji. Další slovo má další kolega. Josef Horzo. Děkuji. Já jsem toho názoru, že je dobře, že existuje soud, který se skutečně drží charty základních práv. Já si vzpomínám, že na to, jak, si, jak někteří byli nešťastní z toho, nešťastní z toho že Eh, charta nemá význam, takže skutečně to znamená něco významného a jsem rád, že se jednotlivci eh, z mé země, který šel k soudu, že se mu podařilo dospět k zásadnímu rozsudku, když vysoký eh, soud se vysloví, tak mm, to rozhodnutí je právoplatné a musí ho všichni akceptovat. Tento nemá smysl tento rozsudek kritizovat a pokusit se ho nějak oslabit. Základní je, že mm, spochybňuje řadu věcí. Teď se hodně mluví o takzvané lepší regulaci, ale měli bychom mluvit o lepší legislativě, o lepším zákonech a to je důležité, abychom opakovaně neměli podobné situace. Je to rozhodující um, změna směřování, který mm, vyvolá ten, kterou vyvolal tento rozsudek. Neměli bychom se snažit to nějak celé uh, obcházet nebo protahovat. A, ale místo toho přijmout odvážná rozhodnutí, které nelze odsunout stranou. Když se podíváme na reakce Toto není chvíle, kdy plítvat časem. Je třeba tuto okolnosti napravit a my jako výbor, který měl vždy jiný názor, nese velkou odpovědnost za to, aby e, se brzy dospělo k jasné e, úpravě právní. Otázka, eh, zajímalo by mě, jak tady se očekává, že v příštích měsících eh, dospějeme k nějaké podobné politice. Hodné, že poslední eh, přihláška do diskuse byl rakouský kolega. Teď dostane slovo Rada komise a pak pan na konec. Jsme trošičku pozadu, ale je to akceptovatelné v tomto bodě. Takže pan Jean Carly za komisi. Děkuji, pane předsedo. Jak jste zmínil, komisařka Jourová přijde na výměnu názorů do tohoto výboru 26. října. Eh, dovolte, abych zdůraznil, což už bylo řečeno, rozhodnutí Šrems je jasným prohlášením ohledně e, významu ochrany dat jako základního práva v Unii, včetně kontextu mezinárodních transferů. Vnímáme to jako potvrzení hmm, přístupu komise a snahu hledání e, jasnějších pravidel, ať je to v kontextu reformy ochrany dat nebo výměny pro prosazování práva a už jsme um, získali důležité výsledky, především v citlivé oblasti opravných prostředků díky podpoře tohoto parlamentu a také v kontextu výměny um, pro komerční účely. A s tímto cílem budeme pokračovat a usilovat o bezpečnější podmínky pro transfer osobních dat přes Atlantik, to včetně všech mm, prvků rozhodnutí soudu. Mezidobí naše priorita jako komise je ochrana osobních dat při transferu přes Atlantik, dále jak provádět tyto transfery s příslušnou ochranou a příslušnou aplikací evropského práva na vnitřním trhu. A tady budeme spolupracovat s orgán, národními orgány na ochranu dat, které jsou zodpovědné za ochranu dat v členských zemích aby byl rozsudek jednotně uplatňoval, aby nedocházelo k fragmentaci a aby data, datové transfery probíhaly s příslušnými zárukami. Pracovní skupina pro článek 29 probíhá tento týden. Bude to důležitý krok mm, je pro mm, další nejbližší reakci na tento rozsudek. Děkuji. Chcete, máte procedurální připomínku, prosím stručně, Sofie. Velice stručně, já jsem překvapená. Toto je schrnutí toho, co dělá komise poslední lech několik let, ale věci se změnily od minulého týdne. Například jednání o nějakém nástupci nebo safe harbor nebo lepší safe harbor eh, již probíhají na základě 13 bodů, které identifikovala komise což komise měla udělat, co měla komise udělat v minulém týdnu, bylo ověřit, zda těch 13 bodů by plně splňovala krité, splňovaly kritéria soudního rozsudku. To by mě zajímalo. Ne to, že jednáte. Mluvíte o tom několik let. Co se změnilo? Komise, pokud něco jiného se měla poučit z tohoto rozsudku, že nejde správnou cestou, že je potřeba změnit strategii. Myslím, že jsem tady rozpoutal tady věc, kterou bylo potřeba udělat. Jediná věc, kterou nesouhlasím v tom, eh, co řekla Sofie, že některé ty diskuse jsme neslyšeli, protože jsou tajné a my jsme neslyšeli, komise nám neřekla, jaká probíhají jednání o strategii. Pan Albrecht řekl správně, pokud mohu, že ne, nemůže být v Harvard 2, pokud američané neudělají některé věci a nevíme nic o jednáních mezi komisí a USA. To chceme slyšet tedy od komise. Potřeb, chceme vidět začátek politické strategie, jaké politické signály vyslete, vyšlete američanům jiné než v minulosti, protože oni budou muset dělat legislativu. Nevím, zda k tomu chcete něco dodat, a nebo počkat, až přijde 26. paní Jourová. Ale možná něco ještě chcete říct. A pak to nechat na komisaři. Takže vám dávám možnost, jak se, se k tomu postavit. Tak Nemám co dalšího bych dodal. Těch 13 doporučení identifikovalo problémy, které jsou jádrem tohoto rozsudku. Jak víte, mezi nimi jsou především ta poslední dvě, které se přesně e, týkají přístupu pro národní bezpečnost. Takže my jsme identifikovali tyto slabiny toho rámce, pracujeme na tom. No dobře. Nyní dám slovo radě. Komisařku vyslechneme v 26. a budeme mít dost času, takže to bude poměrně brzy. Takže nyní rada. Paní Wagner. Děkuji, pane předsedo. Jenom velmi stručně chci říci za předsednictví, že rada toto bere velmi vážně, protože naše rada, tedy na Radu e, spravedlnost a vnitro 9. října minulý týden zařadila tento bod. Měli jsme, probírali jsme tam předběžnou analýzu tohoto rozsudku a abych neukrajovala z vašeho času, s tímto rozsudkem. Samozřejmě se ještě bude také dopracovávat do konce roku ten rámec pro ochranu údajů. My uděláme vše, co bude nezbytné a naléhavé. Děkuji. Okay, let's go to our legal service now. Dobře, takže znovu dáme uh, slovo právní službě, aby mohla zareagovat na připomínky členů výboru. Děkuji. Ano, i já se budu snažit být co nejstručnější, protože to rozhodnutí bylo vydáno teprve před několika dny a v této fázi ještě pořád velmi pečlivě analyzujeme jeho obsah. Já samozřejmě velmi rádi budeme nápomocní výboru v nadcházejících týdnech v tom, jak sledovat eh, všechny ty dopady, které to rozhodnutí bude mít, protože ty budou rozhodně daleko sáhle, takže tomu rozhodně budeme věnovat velkou pozornost. I mean, all I would add is that certainly in the meeting of the College of uh, já bych ještě dodal, že na zasedání jako komisářů minulý týden jsme zprostředkovali náš postoj, že potřeba tady postupovat velmi naléhavě, protože jde o e, velmi zásadní věci, zejména pro ty malé a středně velké podniky. Nejde ani tak o ty velké korporace, jako je Google nebo Amazon nebo Facebook, ale je to velmi naléhavá věc pro ty menší společnosti. Takže doufejme, že budeme co nejdříve mít příležitost o tom hovořit s paní komisařkou, ale samozřejmě přivítám jakékoliv návrhy, jak bychom mohli zrychlit projednávání všech těchto věcí. Já děkuji všem kolegům za tu velmi podrobnou diskusi, kterou jsme dnes měli. Děkuji zástupcům komise a rady a samozřejmě také naší právní službě. A nyní eh, můžeme přejít k dalšímu bodu našeho programu, což je bod číslo 5, doporučení Evropské komise pro jednání o dohodě o obchodu se službami, dohoda TISA. Tady je zpravodajem pan Albrecht. Eh, tady jde o stanovisko k zprávě výboru INTA a já mu tímto dávám slovo. Děkuji. Vážení kolegové, tady jde o stanovisko pro zprávu INTA. Týká se to dohody TISA. Já si to pořád pletu, protože kromě eh, TTIP mám na starosti ta jednání o TISA. Tady jde hlavně o dvě otázky. které se samozřejmě objeví i v tom našem stanovisku. Jsou to horizontální paragrafy o základních a lidských právech, které jsme vždy požadovali v každé dohodě. Jde o výjimku v režimu VTO o ochraně osobních daj, tam kde je to článek 14 dohody GATS, kde se stanovuje, že ochrana osobních údajů a zákony, které chrání, by neměly být překážkou těchto obchodních dohod. A na základě této formulace chceme vytvořit i něco podobného v té dohodě TISA. Návrh stanoviska, který jsem předložil, podstatě opakuje to, co už jsme řekli v tom našem stanovisku k TTIP. E Tedy, že tady jsou určité specifické věci, které se netýkají TTIP, e a, o kterých se vyjednává teď bilaterálně, ale nejenom bilaterálně, protože se dotýká i dalších partnerů, kromě Spojených států, jsou to i další třetí státy, e, které také patří mezi poskytovatele služeb. A proto bych byl rád, kdyby se nám prošlo co nejdříve toto stanovisko přijmout s těmi poznámkami. A s pozměňovacími návrhy byl bych rád, abychom mohli urychlit to přijímání tak, aby eh, to ještě mohlo mít dopad na to usnesení výboru INTA, protože to připravuje Vivian Redding. Velmi stručně tedy z mé strany, ale zohlednil jsem tam všechny ty důležité věci, které jsou nezbytné a rád samozřejmě také odpovím na vaše poznámky, nebo můžete ještě doplnit to dalšími postřehy. Děkuji, Jane. Takže eh, lhuta pro předkládání pozdělacích návrhů je 19. října. Přijímání tady na výboru mm, by mělo být 16. listopadu. Tam se ještě, jestli stínový zpravodajové se hlásí o slovo, pan Michel za Alde. Jenom velmi stručně. Vzhledem k tomu, o co jde, u jakého aktéra, tak je samozřejmě důležité, aby parlament zaujal stanovisko a nějak nasměroval ta jednání, která probíhají. Měli bychom tam taká dát určitá, určitá směr, či nasměrování, aby ten finální text odpovídal našemu oč, očekávání, protože tu máme vynikající návrh stanoviska který obsahuje skutečně to základní, ty základní zásadní prvky. Jednak, a pak bych tam ještě dodal toto, protože Spojené státy tedy se pustili do jednání o dohodách TISA, je tam také otoky údajů, tak by asi bylo dobré tam zmínit tento ten náš rozsudek Evropského soudu, který se týká otázek bezpečnosti a toho slavného bezpečného přístavu. Neustále rostou toky informací a data, proto je potřeba zajistit informatickou nezávislost a zároveň kyberbezpečnost na druhé straně. To jsou priority zejména z hlediska e, vyjednávání tedy se třetími státy, právě jako je TISA. Měly by to být možnost vždycky schválit či ne tedy e, konečné dohody, protože tak jako u ostatních by to měl být volený orgán, který by měl mít poslední slovo, aby představoval občany. Také musím připomenout, že právo na ochranu dat, soukromý život, rovné pracovní podmínky, to vše je uznáváno v chartě a zavazuje tudíž, tudíž Unii. I v dohodách se třetími státy. Já také chci zdůraznit, protože ty se bude obnášet pohyby fyzických osob službám, tak všechny tyto osoby by měly tedy být rovná práva, co se týče přístupu na území třetích nebo druhých států. Děkuji. Joe, uh, next is um, Barbara Spinelli. Barbara. Barbara Spinelli. Grazie, eh, Presidente. Io... Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Toto Stanovisko kolegy Albrechta je dobré. Mám jeden, jednu otázku. Co tady chce udělat, aby se vzal v úvahu rozsudek šrem? Eh, Rozhodně bych nechtěla, aby tento rozsudek eh, byl stranou. Co se týče těch eh, rozvojových zemí, jejich účasti, to není tak obtížné. Jak to tady s tímto, jak to s tím vypadá? A jak reagovat na body, které jsou pro některé státy zásadní, jako třeba pro Indii a Čínu? protože to v podstatě je o majetku podniku, protože jakmile je podnik privatizován, tak se z toho v podstatě už nedá ustoupit. A v současné situaci by bylo přece dobré mít možnost udělat ten krok zpátky, vrátit se k něčemu. Přece nemůžeme být jaksi vězni tohoto ustanovení. Děkuji, Barbara. A teď Birgit. Very much, chair. Unfortunately... Děkuji, pane předsedo. Bohužel náš čelný zpravodaj pan Foss tady dnes eh, není, takže já eh, bych chtěla hovořit jeho jménem. Ale nejprve eh, mi dovolte, abych řekla jednu osobní věc. Neměli bychom při všech těchto dohodách zapomínat na to, že TISA je možná i důležitější nebo bude mít důležitější dopady a proto bychom měli být velmi opatrní. Naše skupina plně podporuje návrh stanoviska a zejména myslíme, že je důležité, abychom se postavili proti ustanovením na ochranu osobních údajů v tom americkém návrhu o e-commerce. A také ve světle nedávné debaty, nebo té, kterou jsme právě vedli na výboru o rozhodnutích ústavního dvoru a vzhledem k listině základních práv si myslíme, že ochrana data, ochrana soukromí je důležitá ve všech oblastech. A nemůžeme tedy eh, považovat ochranu osobních dat za nějakou formu protekcionismu. Měli bychom mít také plné právo přijímat legislativu této oblasti, pokud to bude považovat za nezbytné. Takže se tím budeme muset zabývat a plně podporujeme pana zpravodaje. Děkuji. Teď dáme slovo komisi. Omlouvám se. Ještě někdo se přihlásil o slovo? Jenom velmi stručně. Já naprosto eh, se připojuji ke svým kolegům, stejně jako k panu Spravdovi, ale chtěl bych ještě upozornit na to, že tady je jedna další věc, kterou bychom měli být na paměti, a kterou bychom měli vložit do toho stanoviska našeho výboru. A sice je to SDS. TISA obsahuje mechanismus JSDS a to rozhodně bychom neměli dovolit. Thank you, Anna. Um, and... Děkuji, pan Bony, který bude hovořit eh, jménem paní Holmajer, tady dnes není a která je stínou zpravodajkou. Ano, já tady zastupuji Moniku Holmajer. Dovolte mi, abych vás informoval o tom, že EPP eh, se přiklání ke schválení TESA, souhlasí s návrhem stanoviska za které děkujeme. Rádi bychom udělali jednu menší změnu týkající se přístupu k dokumentům. To bychom rádi, kdyby pan zpravodaj a všichni ostatní se drželi toho původního návrhu a nepřijímali pozměňovací návrhy, které by spadaly mimo rozsah působnosti tohoto stanoviska. A kdyby eh, tento návrh potom byl využit k jiným politickým na eh, jiným politickým účelům. Já vím, že teď všichni jsme, mm, fungujeme v kontextu toho rozhodnutí o Safe Harbor, ale na to musíme dále pracovat. A my si myslíme, bychom tam měli dávat všechno eh, do této zprávy. Mr. Boney, can I go to the commission now, please? Děkuji, komise. Yes, uh, thank you, Mr. Chair. Um, Děkuji, pane předsedo. Jednání o dohodě TISA probíhají také tento týden, takže musím omluvit našeho vedoucího našeho oddělení, že to tady není, protože on je s našimi kolegy v Ženevě. Určitě rád ještě odpoví na nějaké zvratečné otázky od členů výboru. Chtěl bych jenom říct, že služby jsou velmi důležitou součástí naší ekonomiky, představují asi 70 eh, tvorby HDP a náš sektor služeb, ať už jsou to malé nebo velké podniky, tak jsou velmi úspěšné, vyvážíme víc, než dovážíme a máme tady velmi značný um, přebytek obchodu, což ukazuje, že jsme konkurenceschopní a mohli bychom také eh, být konkurenceschopnější a vytvářeli bychom také více eh, pracovních míst, kdyby se nám otevřely nové trhy. Je pravda, že naše společnosti se pořád potýkají s velkými eh, obchodními překážkami v zahraničí, a myslíme si, že tedy pokud bychom mohli pro ně zjednat rovnější podmínky, tak by to eh, bylo velmi dobré také pro růst a zaměstnanost v Evropě. A proto je potřeba eh, pracovat na uzavření této dohody. Ten hlavní cíl pro EU je dosáhnout této plurilaterální dohody o obchodu se službami, aby se to vrátilo do rámce VTO. Teď tedy návrhu stanoviska. My Děkujeme za všechny ty poznámky týkající se toku dat a osobních dat i my jsme to už, toho byli svědky, že to dostalo do usnesení o TTIP. Vím, že někteří členové výboru tam chtějí zavést referenci o přeshraničním eh, převádění informací a zabránit některým požadavkům na lokalizaci dat, ale do značné míry bychom tímto způsobem mohli vyřešit diskriminační a protekcionistická opatření, která se objevují v některých zemích, jako je například Čína nebo Rusko. Zatímco to nejsou teď eh, strany této dohody, tak je možné, že například Čína by se v budoucnosti mohla připojit. Já potřeba říci, že všechny tyto disciplíny by musely být předmětem zvláštních výjimek, například u ochrany soukromí, ale ten hlavní cíl těch obecných výjimek je umožnit stranám dohody prosadit tady své neobchodní eh, legitimní cíle eh, v dobré víře, to chci podtrhnout, protože ty výjimky by neměly být příliš široce pojaté. A jak už bylo řečeno před okamžikem, tak některá opatření která jsou zdůvodněny hlediskem národní bezpečnosti, se někdy zneužívají nebo slouží jako záminka k tomu, aby se eh, mohli by manit těch obecných povinností. Já bych si ujistit o tom, že co se týče ochrany osobních údajů a jejich norem, tak to nebude předmětem těch jednání o dohodě TISA Není to ani předmětem žádných jiných jednání. A ty v tom nebude nějak odlišná. Ty tedy nebude obsahovat jakékoliv normy, které by snižovaly nebo nějak podkopávaly současný režim ochrany osobních údajů, co týče eh, těch eh, ustanovení o lidských práv, tak my na nich trváme, máme je ve všech dohodách o volném obchodu nebo v jakýchkoliv politických dohodách kde je to součástí eh, nějakého stanovení volného obchodu. Nicméně jedna zvláštnost dohody TISA je to, že to tady jde o plurilaterální dohodu a není tady podobné ustanovení jako u těch eh, ostatních dohod, například o ekologickém zboží. A byli bychom rádi, kdyby se nám později podařilo um, zase včlenit dohodu TISA do rámce VTO. Myslím, si, čím bychom, kdybychom na tom trvali tady, tak bychom omezili počet partnerů, kteří by se té dohodě teď připojili a proto bychom to chtěli ponechat až na pozdější eh, fázi. Děkuji ještě za ty připomínky týkající se pohybu osob. Ano, tady se postaráme o to, aby to nebylo diskriminační vůči občanům EU a co se týče těch jednání tak tady se nehovoří o tom, že by tady měl být obsažen eh, nějaký rozhodčí mechanismus pro řešení sporů státu a investorů. Je, samozřejmě jsem vám k dispozici pro další vyjasnění, ať už tady nebo později. Děkuji. Děkuji kolegům, kteří um, se k tomu vyjádřili. Janí, chcete ještě slovo? Děkuji, Klody. Já obvykle ne, ne, nechci slovo, ale tady padly nějaké otázky, na které chci zodpovědět. Především Safe Harbor a, jejího, jeho rozho- toto, a toto rozhodnutí mm, ovlivňuje i toto stanovisko. Je jasné, že s naším požadavkem, mm, to je jasný požadavek, ehm, tedy je i ve zprávě Lange, že musí být eh, dohoda TTIP a proto tady v dohodě TISA Eh, horizontální klauzule založena na článku 14 eh, Nuhody GAP, které která se nedotýká eh, ochrany osobních dat. Je to jediný právní rámec, ve kterém osobní data mohou být zpracovávána na evropském trhu, včetně transferů a e, také převádění z Evropské unie do třetích zemí. To je samozřejmě ještě důležitější než v minulosti. Poté, co soudci v Lucemburku mm, vysvětlili, že to je požadavek vyplývající z charty a je to e, součást legislativy na základě charty, takže to nemůže být součástí jednání Eh, aby se v tom dělal kompromis. Také jsme měli jasné formulace týkající se lokalizace dat a principů lokalizace, který se toho také týká. Pokud zpracování v Unii je třeba, tak obchodní dohody to nesmí podkopávat nebo opačně ne, nesmí nutit Evropskou unii, aby převáděli data v rozporu s vlastní legislativou. Tato rozhodnutí se již předpokládají v, v tom, co řekl soud ke směrnici IZS. TISA není řešení sporů, takže tady se o tom nemusí boj, o to nemusí bojovat. Přístup k dokumentům beru na vědomí požadavek EPP. Doufal bych, že mm, budou konkrétní návrhy, mm, pokud bude třeba něco měnit, pokud se chceme dohodnout. Eh, mm, tak bychom z eh, nějaké dohodě, tak bychom si měli držet, nejenom to očekávat od ostatních. Krátká připomínka k lidským právům, klauzule o lidských právech. Nemyslím, že to je můj osobní názor, nemyslím, že to je tedy na Evropské unii v tom, abychom tvrdili, že e, prodáváme lidská práva. Možná jsem mm, špatně rozuměl vaše slova, že to může e, ohrozit přístup jiných zemí do e, TISA, pokud tam nebude klauzule o lidských právech, tak tady bych um, um, pokazovalo na nekonsistentní přístup k takovéto klauzuli v mezinárodních dohodách. Děkuji. Toto bylo uh, přijato 16. listopadu. Termín pro pozměňovací návrh je 19. Mm, další je situace v trialogu eh, v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Ještě jednou Jan. Děkuji za slovo. Já doufám, že všichni, kdo chtěli aktuální informace, jsou přítomni. Je to druhá aktuální informace o jednáních eh, k, o nařízení ochraně dat s radou, kterou jsme začali v červenci, poté co Rada dosáhla obecného přístupu k tomuto nařízení na jaře, již jsme jak už jsem říkal, podařilo se nám zajít, uzavřít jednání o mezinárodních transferech kapitola 3, co se týče případu, kdy soud rozhodne o Safe Harbor dokonce před koncem těchto jednání, tak se tady budou muset řešit nějaké otázky, k tomu se ještě vrátíme. Toto možná bude ta chvíle, kdy eh, bude nutné se podívat na ten rozsudek pečlivě a posoudit, do jaké míry bude třeba znovu jednat o některých bodech kapitoly 5. My jsme dosáhli určitého pokroku. Po letní pauze jsme eh, se vrátili a stále na tom pracujeme. Je to velký balíček nařízení. Práva jednotlivců a povinnosti kontrolorů i příslušné principy kapitola 2 a 3 a 4. Během trialogu můj dojem je, že po, tomto, po tom trialogu se nám podařilo dosáhnout dohody, um, 70 až 80 toho textu. Samozřejmě jsou tady problémy, především některé politi- více politické otázky, ke kterým se ještě budeme muset vrátit. To abych zmínil jenom některé, především co se týče podmínek pro Um, to, aby jednotlivec souhlasil se zpracováním osobních dat. Otázka, do jaké míry, um, jakými slovy ten princip omezení účelu jsou regulovány a definovány v textu a také konkrétní formulace o povinnosti informovat transparentním způsobem. Um, o například jednotlivcem, například o standardizovaných symbolech a podobně. Dále o otázky kontroly a zpracování, pak je tady harmonizovaný e, požadavek na některé tedy kontrolory a zpracovatele, co se týče jmenování mm, toho orgánu nebo úředníka které rada nechává na členských zemích. Byla tady řada tedy různých otázek a to jsem říkal mnohokrát. Bylo tady také mnoho problémů, kde se shodneme. A je dobře, že můžeme vyřešit ty poměrně jednoduché body a věnovat se tomu, kde je to více politické, to rozhodování. Často odpovědnost, feedback a flexibilita, e, to bude nakonec na stínových zpravodajích a je důležité připomenout všem frakcím, že by měli informovat své členy, by vyjednávací tým, tým stále pracoval na základě mandátu, který dostal. A v tuto chvíli vidíme jako reálně možné, že uzavřeme dohodu s radou do konce roku, jak jsme předpokládali společně se všemi třemi institucemi při zača- na začátku jednání. Otevřené otázky ještě budou dořešeny v říjnu a listopadu. Další je na programu jednání kapitola 6 a 7, což je o mechanismu DPS a spolupráce členských zemí, konsistentní aplikace těchto pravidel, což je jedna z klíčových bodů této reformy, jak tedy zajistit lepší, konsistentnější uplatňování. Myslím, že přístup parlamentu a rady již Eh, se blíží a dospějeme k závěru poměrně brzy. Pak se dostaneme k těm širším otázkám, to souvisí se sankcemi, ale co je ještě důležitější, eh, dostaneme se k zahájení jednání o směrnici ochraně dat a tady Eh, jde o vysvětlení působnosti těch dvou nástrojů, které pak budeme, eh, o kterých pak budeme jednat, až otevřeme jednání s radou o směrnici ochraně dat. To je tedy všechno z mé strany a jsem připraven odpovídat na otázky, pokud nějaké máte. Děkuji, Jane. Stínový zpravodajové si přejí slovo. Mario. Mario. Velice stručně chci jenom informovat k tomu, co řekl Jan, že jsme na začátku trialogu o směrnici a nyní dnes jsme měli první schůzku stínových zpravodajů. Naše hlavní linie je, že jde o balíček, na tom trváme a už. um, jsme viděli výsledky nařízení a tedy zachováváme stejné směřování v té směrnici. Děkuji. Nějaké další otázky na Jana Albrechta? Ne, já jsem si vědom toho, co říkal Jan, že to je otevřené, že tady je celá řada politických rozhodnutí, které budou muset padnout. Je to intenzivní trialog, jsem si vědom že výbor má spoustu práce, spousta trialogů, které probíhají současně. Musíme skutečně věnovat pozornost těmto zásadním otázkám a reagovat během trialogu. Ovšem vím, že kolegové mají řadu trialogů najednou, což souvisí s, ná, objemem práce našeho výboru. Děkuji, Jane. A pak tady máme další velký trialog. K tomu se při, tomu přejdeme trošku později. La, zpravodaj je na cestě, pan Krghoup je na cestě sem, takže um, to bude k EU PNR pan Lenár. Abychom tedy mm, přešli k interoperabilitě pro evropské orgány veřejné zprávy. Můžete tedy prezentovat e, situaci tomu trialogu. Máte slovo, prosím. Děkuji, pane předsedo. Měli jsme sedm technických jednání, jeden trialog, do práce jsme dokončili. Byla to obtížná jednání, především co se týče aspektů LIBE, programu ISA ze strany komise. Rady nebyl velký entuziasmus eh, integrovat tam některé naše komentáře z naší zprávy. Nicméně nakonec se nám podařilo dosáhnout dobrého výsledku také díky kolegům z ITRE, kteří byli hlavními vyjednavači a podpořili naše, naši jednací pozici. Takže nakonec jsme eh, získali velice mm, podrobný bod o o ochraně dat, tak máme tam článek o ochraně dat, nový článek v hlavním textu a Je tam zmínka ochrany data soukromí jako principy v tom textu, takže to jsou tři hlavní body. V tom bodě odůvodnění zmiňujeme i dopad ochrany osobních dat při mm, řešení o interoperability, mm, tedy dat, ochrana dat jako automatická jaký požadavek na a to je, myslím, dobrý výsledek. Především s tím bodem, díky tomu bodu odůvodnění a díky tomu článku máme garanci, že ochrana dat platí. A pravidla ochrany dat, především ta, která budou výsledkem jednání o nařízení, budou platit v celém textu mm, a pro všechno, co bude vytvořeno v kontextu programu ISA. Děkuji za podporu všem stínovým zpravodajům. Podařilo se nám to uzavřít velice uspokojivě. Děkuji. Děkuji. Já vím, že se snažíte zohlednit naše zájmy a děkuji vám za to. Tam se si další kolegové ještě se chtějí vyjádřit k interoperabilitě. Pokud ne, tak vám děkuji za tyto aktuální informace. Tam se teď, eh, jestli bychom mohli probrat dříve bod číslo 9, anebo počkáme na pana Kirkhopa. Fortunately, Mr. Jezek is here. Is he willing? Naštěstí tady pan Ježek je. Pokud eh, bude ochotný, tak bychom mohli probrat jeho bod. Tady jde o výroční zprávu z roku 2014 o ochraně finančních zájmů Evropské unie, boj proti podvodům. Pravodajem eh, eh, tohoto stanoviska je pan Ježek ze skupiny ALDE. A jde tedy o návrh, projednání návrhu stanoviska že pana Ježku. Kdybyste mohl uvést váš text. Děkuji, pan Kekop je asi kontrolován na hranicích Evropské unie, tak já ho tady v rychlosti přepěhnu. Tento návrh stanoviska se zaměřuje na dvě hlavní myšlenky. Jednak jsou to nedávné iniciativy, které provedla Evropská unie na ochranu svých finančních zájmů. Jak víte, v roce 2012 komise navrhla dva legislativní návrhy v oblasti trestního práva jejich cílem bylo posílit a zvýšit efektivnost trestně právních opatření při chránění finančních zájmů Evropské unie. Je to směrnice PIP a to druhý je e, nařízení o evropském veřejném žalobci. Teď tedy jde tedy jde o to, jak eh, urychlit projednávání návrhu směrnice PIV. Tady eh, se Rada komise s námi shoduje prakticky všech klíčových věcech s výjimkou toho, jestli podvody z DPH mějí být zahrnuty do eh, oblasti působnosti této směrnice. Potom ale k odhadovaným ztrátám při výběru DPH které mají představovat 168 miliard euro každý rok, tak je to důležitá věc, je to zásadní, abychom našli shodu na tom, jak vyřešit tuto věc. A druhá, za druhé, můj návrh se opírá o tu potřebu bojovat proti korupci, Korupce podle odhadu stojí české státy EU 120 miliard euro každý rok. V loňském roce komise zveřejnila svoji první zprávu o korupci v EU, což si myslím, že je velmi dobrý první krok. Toto poprvé, kdy jsme měli celkový přehled o situaci ve všech českých státech, také o tom, jak v budoucnosti tomu čelit. Ukazuje se, že Úroveň korupce se liší stát od státu, ale postihuje to státy všechny bez rozdílu. Podle posledních údajů více než polovina Evropanů si myslí, že míra korupce v jejich českém státě se zvýšila v posledních třech letech. Pokud chceme mít důvěryhodnost v boji proti korupci, tak bychom měli vést vlastním příkladem. A měli bychom trvat na vysokých standardech v transparentnosti, bezúhonosti, tak jak to očekáváme od všech členských států a proto ve svém stanovisku vyzývám komise, aby dodala kapitolu o, eh, o výkonnosti evropských institucí boji proti korupci, aby vždycky tyto informace byly zveřejněny před koncem každého roku, takže před koncem roku 2016 poprvé. Samozřejmě velmi rád odpovím na vaše otázky a vyslechnu si připomínky stínových kolegů. Děkuji, pane Ješku. Nevím, jestli tady jsou stínoví zpravodajové, pokud někdo další si žádá slovo, tak prosím, pan Ankara. Já bych vás jenom informoval, že paní Makovej tady dnes nemůže být a tak mě požádala, abych tady Eh, vyslovil její stanovisko. On říká, že vítá návrh eh, stanoviska pana Ješka, ale chce poukázat na několik věcí. Něco PIF říká, že by Evropská unie měla být odhodlanější, neměla by se on pouze omezovat na to, jak pohánět ta jednání, je potřeba, aby konečně došlo k eh, končení těch jednání, je tak by tam mělo mělo být zahrnuto do úsilí proti eh, podvodům eh, v oblasti DPH, protože to, ty ztráty představují více než 100 miliard euro. Stejně tak i eh, úřad veřejného žalobce EU by měl být co nejdříve zřízen je potřeba si uvědomit, že jde o peníze daných poplatníků a pokud členské státy nejsou schopny tyto podvody sami vyšetřovat, tak to iniciativu musí převzít někdo jiný. Eh, souhlasím s tím, že Evropská unie by měla vést vlastním příkladem a měla by dostat eh, svým cílům v oblasti integrity a transparentnosti. A je potřeba mít eh, kompletní seznam kritérií pro boj proti korupci a to musí platit i pro všechny evropské instituce, včetně konfliktu zájmu. Tolik tedy stanovisko paní Makovej. Děkuji vám, pane Unguare, za to, že jste přednesl stanovisko paní Makovej. Pane Ježku, chcete ještě něco dodat? Pokud ne, tak můžeme ukončit tento bod. Ne, jenom chci v krátkosti zareagovat pokusím se najít eh, nějaký společný způsob, jak eh, vyzvat radu, aby konečně dokončila ta jednání a budu kontaktovat tedy všechny stínové zpravodaje, abychom to mohli takto změnit. Eh, Lhuta pro vznací návrhy je až do 11. listopadu a hlasování na výboru by mělo proběhnout 1. prosince. Děkuji, teď tedy můžeme přejít k PNR, jména evidence cestujících. Eh, měli bychom si vyslechnout aktuální informace o stavu trialogu. Pan Kirkhope je eh, zpravodajem. Chci upozornit, ten první trialog se konal 24. září, ten druhý se konal 29. září. A pane Kirkhope, teď máte slovo. Děkuji. Jak asi všichni víte, tak eh, Libe Eh, projednával nástroj stanoviska ještě před prázdninami, tehdy jsme začali také trialog, to první proběhl v září, ty rozhovory teď probíhají, já bych chtěl ještě jednou zdůraznit, že parlament chce dokončit do konce tohoto roku projednávání eh, tohoto návrhu. To je pořád mým cílem. byl to prvního trialogu Evropská komise zdůraznila potřebu také včasného přijetí směrnice. A předtím si řekl, že 14 členských států už připravilo své systémy, eh, aby vyhovovaly těmto požadavkům a musím říct, že po třech a půl letech eh, by ta rychlost neměla být jedním určujícím faktorem. Musíme si uvědomit, že tady zatím není žádný právní rámec, který by umožňoval výměnu údajů o jméne evidence cestujících v rámci EU. Ten první trialog diskutoval nejprve o rozsahu působnosti všechny tři instituce mají rozdílný přístup. Jde o to, co je to závažná trestná činnost a také o přeshraniční eh, prvky, co bylo hlavním spornou otázkou. Ty diskuse o tom budou pokračovat na nadcházejících týdnech a já jsem i nadále optimistou a věřím to, že duch kompromisu potom převládne. Další diskuse se týkaly návrhu parlamentu, aby Eh, ne všichni eh, ekonomické, aby ne všichni ekonomické subjekty spadaly do působnosti. Eh, letos se má konat také konference o PNR, kde se o tom bude diskutovat. Stejně tak jde o lety, které směřují do EU. To sice není součástí mandátu Evropského parlamentu. Já to považuji za nezbytné, abychom o tom vedli diskuzi s komisí a radou. A slíbil jsem svým kolegům, že jsou tady připomínky, které jsem Eh, chtěl vznést jejich jménem na poslední zasedání 29. září se řešily klíčové otázky týkající se přístupu k informacím jednotlivců a veřejnosti, to se týká článku 6 a 9 těchto článcích. Instituce nalezly více společné půdy, nicméně co se týče o tom, že by Eh, cestující měli být informováni o svých právech, eh, tak se vedla debata o tom, jestli je to nezbytné, nebo jestli by se tím nevytvářelo přemyslnou byrokracie, vzhledem k tomu, že eh, tady by nešlo o přímý přístup k údajům cestujících. Takže další diskuse se asi bude konat příště. Také se vedla diskuse o článcích 10 10 a 11, které souvisí s důvěrností a přístupem k údajům PNR, je potřeba rozlišovat mezi komerčními aktivitami letecké společnosti a jejich povinností v rámci této směrnice, tak aby ty práva povinnosti na předchozí eh, směrnice nebyly směšovány. Tak abychom se eh, zabránili tomu, že by ta letecká společnost byla Eh, trestána dvakrát. Se týče doby uchování, to je článku 9, jak všichni víte, tady má rada jiný přístup než parlament. Parlament žádá, aby rada předložila důkazy o tom, proč bychom se měli odklonit od návrhu komise a také návrhu parlamentu. Jedna z hlavních priorit Evropského parlamentu bylo vyhnout se další fragmentaci Evropské unii standardů, které se týkají zpracování a uchovávání údajů. Rada k tomu má jiný přístup, je o méně preskriptivní přístup, týkající se dohodového mechanismu, uvedeného v článku 12 a A jeden z hlavních eh, požadavků se týká toho, že by mohlo dojít k nesouladu s tou novou směrnicí ochrany osobních údajů. Parlament dal jasně najevo, že tady musí být jasný a přesně vymezený postup zpracování údajů tak, aby ochrana byla zajištěna. A na závěr, pane předsedo, otázka zahrnutí i intraevropských nebo vnitroevropských letů. Tady Rada uvedla, že to je pro ně priorita, protože je toho názoru, že pokud by nebyly zahrnuty lety v rámci EU, tak by mohla být ohrožena bezpečnost Evropské unie, protože 80 údajů PNR v těch členských států, které mají tyto systémy, se týkaly právě letu v rámci EU. se řekla, že v článku 17 eh, v rámci přeskumu eh, je možnost vytvoření eh, takového postupu a parlament se požádal o předložení zdůvodnění. My jsme chtěli vyloučit vnitroevropské lety a myslíme si, že je nejprve potřeba vést o tom důkladnou diskuzi. Mezitím vyzýváme radu, aby parlamentu a komisi poskytla jakékoliv odůvodnění, které by eh, dokládalo tu nezbytnost to zahrnutí. Jak víte, tak jsme vyřešili, no, probrali řadu zásadních otázek a já doufám, že eh, to nadcházející zasedání povede k přijetí kompromisu. Příští zasedání trialogu se bude konat 20. října a já samozřejmě zase vám rád podám aktuální informace po té, co proběhne. Děkuji. Nejprve stínový zpravodajové a Birgit Cipo jako první. Děkuji, pane předsedo. After of this, did you, okay, first Mrs. Sippel. Napřed paní Sippel, omlouvám se, jsem vás přerušil. Moje chyba to není. Má se postupovat podle eh, pořadí politické skupiny, ale Birgit může jít jako první. Děkuji. Já bych chtěla poukázat eh, na něco, co vím sama nejlépe, protože jsem eh, vyjednával také o této části, že ano, parlament slíbil, že udělá všechno, abychom dospěli k nějakému výsledku eh, do konce tohoto roku, ale Současně s tím si ale myslím, že vzhledem k tomu rozhodnutí eh, soudního dvora o uchovávání dat a o programu Safe Harbor bychom měli dělat všechno pro to, abychom zajistili, že naše zákony budou dostatečně dobré, aby ten výsledek byl v souladu s listinou základních práv. A do té míry doufám, že Rada předloží nějaké odůvodnění svých argumentů, protože žádná z institucí by rozhodně nechtěla, aby výsledkem byla směrnice, která jednoho dne bude zrušena soudním dvorem. A teď mi dovolte, abych se věnovala některým z těch bodů podrobněji. Rada tvrdí, že bychom se měli Eh, vyhnout eh, přehnanému finančního, finančnímu břemenu pro letecké společnosti. To je velmi zajímavé a to proto, že vytvoření PNR se všem těm technickým, technickými požadavky a těmi dobře kvalifikovanými zaměstnanci, kteří to mají na starosti samo o sobě, vytváří velmi vysoké náklady a nikdy nikdo netvrdil, že by to bylo zbytečné břemeno. Takže doufám, že to nebude znamenat, že otázky, které se týkají přiměřenosti a ochrany osobních údajů, teď budou spochybňovány. A teď je o informování cestujících. Rada tvrdí, že tady není žádný eh, vztah mezi těmi daty a cestujícími, ale to není pravda. A samozřejmě, že tady je přímý vztah. A to proto, že oni po velmi dlouhou dobu uchovávají mé, moje údaje. Rada není schopná nám říci, že ty, eh, nebo se trvat na tom, že není jasné, co přesně se s těmi daty děje. Vytvoření zaměstnance, který bude mít na starosti ochranu, na, no, ochranu osobních údajů, ano, to je moc mít takového pracovníka, ale má to být eh, povinné? Samozřejmě, že ano. Protože pokud to bude pouze dobrovolné, tak to některé členské státy určitě nevytvoří. Proč by tomu tak nemělo být? Pokud všechno bude fungovat dobře, a pokud eh, se bude kontrolovat dodržování všech těch pravidel, a což se drží základní práva z listiny, tak není žádný důvod se stěžovat a tento pracovník eh, vždycky může ojistit o tom, že všechno je tak, jak má být a že jsou všichni spokojení. Ehm, ty vnitroevropské lety, to bylo krátkosti zmíněno, rada s tím nebyla moc spokojená, možná, že po těch O tom posledním vývoji bychom tuto otázku měli ještě jednou prověřit velmi pečlivě. A já doufám, že se všichni poučili a že všechny instituce mají eh, zájem na tom, aby se to přejalo co nejdříve, ale ne v jakémkoliv podobě, ale aby to bylo v souladu s listinou základních práv. A těšíme se na to další kolo jednání a doufáme, že dospět pokroku. Děkuji. Monika Holmajer, prosím. A co nechce, máme ještě? Děkuji. Já chci velice poděkovat zpravodaj za intenzivní eh, jednání mm, která vedla z příslušných rozhodnutí výboru. Otázka je, zda rada je připravena eh, částečně přiznat, proč společně ehm, mm, ještě máme dát přesné informace v souvislosti s Schengenem. To stále se zdůrazňuje, že to není, že to neodpovídá. Potřebujeme tedy právní expertízu, jak to eh, jak se to vztahuje k Schengenu, jak, je to, konf- jak to je v souladu s příslušnými doho- smlouvami a dohodami. Přesto musíme právní úpravy adekvátně uh, uh, vypracovat, protože jinak eh, můžeme vytvořit zákon nebo um, úpravu, která pak bude muset být revidována. To je jedna věc. A druhé, vidí zpravodaj možnost, že do konce roku se to podaří. Já jsem prezidentovi eh, z projevu tedy mm, prezidenta Holanda eh, vyrozuměla, že Eh, žádal, abychom bezpečnostní otázky brali velice vážně a bezpečnostní dimenzi eh, nyní, které jsme nyní vystaveny v souvislosti s, s těmi vážnými atentáty, tak to se to podaří. Kde jsem kritická, je, když mluvíme o zbytečných nákladech za mm, PRU. Rada by toto měla odbourat tam, kde je to možné. Já to vidím kriticky, pokud není dostatek expertů, kteří by se tím zabývali. Pak e, má smysl podívat se na to, jak to řeší členské státy, kde mají zkušenosti. Pak vidím, že je problematické, že se to vede jako náklady protože určité omezení počtu personálu, expertů a podobně by nemělo spadat pod rubriku náklady, protože my chceme co nejlepší PNR a skutečně je potřeba, aby to bylo skutečně možné cíleně používat proti závažným trestným činům a bychom se nevystavovali zbytečně kritice, abychom, eh, od, abychom eh, to, to odpovídalo eh, rozhodnutím soudu a ten rozsah těch osob, kteří se tím zabýví, aby byl co nejomezenější, aby jsou aby prostě nebylo možné se na většinu těch dat podívat, aby existovaly příslušné algoritmy, aby se našly potenciální tedy uh, případy a zvýšila se bezpečnost. Členské státy jsou, myslím, tady na naší straně, aby se postupovalo precizně, protože to zajistí efektivitu i ochranu dat. Mm, to je obojí pozitivní. Děkuji. Děkuji, Sophie Intveld. Děkuji, pane předsedo. Já jsem ne, bohužel nemohla se účastnit trialogu, protože jsme se dostali do fáze, kdy eh, jsme museli být přítomni na řadě trialogu a jednání v Bruselu. Eh, a mám mm, pocit, že když Timothy a já se neschodneme na všech aspektech, tak doufám, že bude vyjednávat skutečně otevřeně, upřímně, zasta- reprezentovat parlament jako celek. Velice stručně, vzhledem k výsledku hlasování v Libe, myslím, že to nemáte snadné. Ne? ten, ten prostor je velice omezený. Já bych řekla, že je možné, že rada chce tam začlenit lety uvnitř EU, ale to prostě není e, součástí mandátu. To vůbec není třeba otevírat. Pokud chtějí, aby tam byly intra-EU lety, tak to musí být prostě nový návrh. To není součástí mandátu. Dále bychom měli mít jasno, jaký je postoj rady. Je tam většinový postoj, jsou státy, které nesouhlasí s návrhy, které jsou na stole. A vzhledem k tomu je nutné, aby, ať bude výsledek jednání jakýkoliv, tak musí to být pravně stoprocentní. Nesmí to být otevřené nějakému, nebo možnost nějakého pochybnění, když se tedy na soud neobrátí jednotlivec nebo nevládní organizace, může to být člen, i členský stát, takže to skutečně musí být právně stoprocentně čisté. Děkuji. Nyní dám slovo zpravodaji Timothy. Tam byla celá řada věcí, které byly velmi zajímavé. My jsme si je poznamenali, nebudu konkrétně odpovídat, já jsem jenom mm, poskytnul, chtěl poskytnout aktuální informace. Vy nemusíte reagovat na všechny otázky podrobně v, při této příležitosti. Kolegové mohou eh, klást otázky odpověste tedy na, co chcete. Já jsem obecně chtěl říci, že vítám tuto příležitost eh, podívat se, jak ta situace vypadá. Samozřejmě neustále se to vyvíjí, máme celou řadu eh, obtížných témat, celá řada nových věcí se objevila. EPP tady zmínil celou řadu zajímavých věcí. Ani na moment nepodceňuji odpovědnost, kterou mám v této věci. Takže beru na vědomí všechno, co tady padlo, pokusím se být co nejvíc nápomocný. Jsou tady obtížné otázky, to víme. Ale pokusím se najít něco, co bude fungovat, co bude právně čisté. Tady nemusím nic dodávat k těm komentářům. Budu nadále informovat o pokroku této věci. Chci říci, že končíme brzo, ale mm, jsme měli šest, měli jsme šest trialogů, mm, informací z trialogů. E, paní Infeld a další kolegové zmínila, že to množství práce, které dělá e, výbor, je obrovské. Chci poděkovat všem kolegům, kteří se toho účastní, i e, našemu personálu, kteří pracují na trialogu. Je to skutečně bezprecedentní počet trialogů, e, množství práce, které odvádí sekretariát. My e, jako výbor řešíme některé velmi důležité otázky a vidíte tu intenzitu prací, která, které tento výbor řeší. Chci poděkovat kolegům, poslancům, kteří na tom pracují, i personálu, všem zaměstnancům. Co řekl pan Kirkhope k těm otázkám, jak pokračují ty trialogy? Ty otázky jsou samozřejmě stále konkrétnější a ještě je brzy tady v některých těch trialogů, takže časem ty otázky budou konkrétnější. Děkuji tedy kolegům za pozornost. Uvidíme se zítra v 9 hodin.